Milí kolegové, prosím, posaďte se, ať můžeme zahájit naše jednání. Přistoupíme k bodu 14 našeho pořadu jednání. A chtěl bych přivítat Elke Konik, předsedkyni jednotného, jednotné rady pro řešení bankovních krizí. Toto je druhé vystoupení doktorky Koenig v roce 2017 a je zde oficiálně, aby uvedla výroční zprávu SRB za rok 2016. A samozřejmě jsem si jist, že toto slyšení bude příležitostí, abychom si vyměnili názory o nedávných relevantních případech řešení krizí v Evropě. A musím říci, že celkově ukázali dobrou schopnost našeho nového rámce pro řešení těchto situací, jak eh, inteligentně řešit odlišné situace v rámci našich pravidel a snažit se o minimalizaci negativního dopadu na finanční stabilitu a také na daňové poplatníky, což nakonec má být minimalizovaná. To je samozřejmě věc diskuse takže bez dalšího bych rád dal slovo Elce König. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Jsem ráda, že vás mohu dnes oslovit a mohu vás seznámit s výroční zprávou 2016, která je také nyní zveřejňována a jeden výtisk dám panu předsedovi. Předpokládám, že máte větší zájem o budoucnost a o současné, o současná témata než o minulost. Posílat připravenost na řešení krizí u 140 bank, které jsou v naší kompetenci, bylo v roce 2016 a stále je naší klíčovou odpovědností a úkolem SRB. Ale abych to řekla zcela jasně, není možné toho dosáhnout za jeden rok ale s podporou zejména národních orgánů pro řešení krizových situací v rámci jednotného mechanismu SRB navrhla a schválila 92 plánů pro řešení krizových situací pro hlavní bankovní skupiny v bankovní unii. Efektivní plánování řešení krizových situací závisí, a to uslyšíte také jako jedno z ponaučení. Na aktuálních údajích z bank, zejména pokud jde o strukturu pohledávek u bank. V roce 2016 jsme byli velmi populární a žádali jsme banky, aby nám předali takzvanou šablonu údajů o pohledávkách. A spolupracujeme i s SSM, abychom nezdvojovali žádosti o data kterou již SSM má. Takže to jsou data, které dohled vlastně pravidelně neschromažďuje. A data, která jsou schromažďována, nás podporují v činnosti a primárním účelem těchto údajů je při stanovení minimálních požadavků na vlastní jmění a způsobilé pohledávky, tedy MRL ve zkratce. A my jsme vždy uváděli, a můžeme to není dokázat, že také naléhavě nutné zajistit rozhodování o potenciálním bail-inu. Takže data jsou určitě hlavním tématem. V roce 2016 jsme schválili, abych se držel MRLu, předběžný přístup k MRLu s přihlédnutím mimo jiné k tomu, že evropské nařízení pro MRL se stále vyvíjí. To znamená, že ten listopadový balíček má být eh, dokončen a realizován. A samozřejmě tento balíček zahrne i mezinárodní požadavky TILEC, tedy FSB, které pramení právě z příslušné směrnice o řešení bankov, bankovních krizí. A to také bylo naším zájmem předtím a není to dnešní téma. Tady se přísluší varovat, MRL musí být ještě posílen a banky a trhy požadují jasnost, pokud jde o právní rámec. Jeden z požadavků, který stále slyšíme, je, co konkrétně bude, jak, jak budou vypadat pravidla. A musíme se zejména zabývat eh, hierarchii věřitelů, tedy jak, jaký je, jaké pořadí věřitelů a které nástroje jsou způsobile. A to vždy sdělujeme bankám zejména, není důvod čekat a vyčkávat. Čím dříve začnou banky eh, vytvářet eh, tedy MREL, tím je méně pravděpodobné, že nastane takzvaný bailout, který bude na němým poplatníky. Kromě toho, stále mluvím o roce 2016, v roce 2016 jsme vypočetli informativně nezávažné cílové hodnoty pro MRL u hlavních bankovních skupin a intenzivně jsme s nimi komunikovali a také jsme sdělili naše očekávání, tedy aby se banky začaly přibližovat těmto cílům postupně. A samozřejmě naše činnost v oblasti plánování krizových situací se netýká pouze MRLu, ale dále máme i dasné funkce přístup k FMI, k, finančnímu, k finanční tržní infrastruktuře, práce na informatických systémech, řešení nedostatků v právní struktuře, kde ta či ona organizace vypadá spíše než labirint, než řádná struktura. A tedy plánování krizových situací není jednoroční záměr. Naše spolupráce s národními orgány je klíčová a společný vývoj horizontálních politik a osvědčených postupů pokračuje. A možná, abych skončila u roku 2016, Děláme pokroky v rámci Fondu pro jednotné řešení krizových situací. A minulý rok, tedy od minulého roku, jsme na schromáždě 1,6 miliardy příspěvků a fond nyní je naplněn 17,4 miliardami euro. Kromě toho, a pravidelně jsem informoval, že jsme uzavřeli dohody o úvěrových nástrojích se všemi členskými státy a vytváříme tedy efektivní záchranné mechanismy. Když se podíváme na rok 2017 a za rok 2017 naše práce v těchto oblastech pokračuje podle plánu. My rozšiřujeme naši působnost a prohlubeme ji. Soustředíme se na operacionalizaci plánů řešení krizových situací. A provádíme více analytické práce a lehce se to řekne, vy zajistíte bail-in v tomto pořadí, pokryjete ztráty a jak to vlastně bude prakticky fungovat v systému práva společností. My prohlubujeme tedy preferované nástroje a strategie a začínáme také řešit eh, materiální překážky pro řešení krizových situací. A tady se snažíme o jemnější zacílení naší činnosti. Co se týče přezraničních řešení krizových situací, to pokračuje také. Spolupracujeme s dalšími, také podnikáme eh, testovací operace s nečlenskými státy, kteří nejsou tady v bankovní unii. A máme také trojstraná cvičení se Spojenými státy a Spojeným královstvím. Naším cílem, pokud jde MREL, to jsme řekli několikrát, je skutečně začít rozvíjet závazné cíle v rámci MRELu na konsolidované úrovni pro všechny hlavní bankovní skupiny a zejména řešit kvalitu MRELu v rámci jedné skupiny. Tedy jaké nástroje jsou způsobilé pro MRL. A každé politické rozhodnutí se opírá o platnou legislativu. To znamená, že stále sledujeme eh, listopadový bankovní balíček. A je to tak trochu náročné cvičení, ale musíme bedlivě sledovat tyto oblasti. A samozřejmě také bereme v úvahu naše poslední zkušenosti s případy řešení krizových situací. A tady se podívám na ty poslední čtyři týdny naší práce. Jak dobře víte, 7. června SRB schválila své první rozhodnutí o řešení krizové situace, kdy jsme eh, spustili prodej Banco Popular ban, bance Santander za symbolickou cenu jednoho eura. A španělský orgán pro řešení krizových situací, FROB, odpovídá za realizaci systém, toho mechanismu řešení krize. A toto byla ukázková akce, kdy jsme plně využili BERD a také jsme využili úzkou spolupráci evropských a národních orgánů. Stalo se to z úterý večer na středu ráno a banka vlastně nám svůj datarum otevřela asi o týden dříve, na začátku toho procesu a v rámci tohoto soukromého prodeje vlastně SRB mohla zde přijmout rozhodnutí o řešení krizové situace, protože prodej takové banky za několik dní je nemožné, kdyby nebyl vlastně zaveden kvalitní proces. Takže situace dvou menších italských bank v regionu Veneto, Banka Popolare di Vicenza a Veneto Banka, které byly prohlášené v úpadku nebo v pravděpodobném úpadku 23. června, byla o něco odlišnější. Zhoršení postavení banky v posledních dvou letech znamenalo, že se pokud jde o velikost a zapojenost v systému značně zmenšily, pokud jde o kritické funkce. A vlastně jejich jediná zbývající kritická funkce přijímání vkladů byla k dispozici od vlastně 30 dalších bank v regionu. A proto SRB dospěl k závěru, že aktivita není ve veřejném zájmu těchto bank jednotlivě, ale také dohromady a že by mohli vlastně vstoupit tak, jak to předpokládá nařízení do běžného procesu insolventnosti podle italských zákonů bez měřitelného rizika pro finanční trhy nebo reálnou ekonomiku v Itálii. A italské orgány rozhodly o budoucích krocích. A abych to dokončila, minulý týden Evropská komise povolila obezřetnostní rekapitalizaci Monte, Banco Monte Paschi di Siena. A tady poprvé tento nástroj, který BRRD předpokládá, byl uplatněn. A jenom abych to řekla zcela jasně, je to předpokládáno výslovně v BRRD a myslím, že to nebudu rozvádět. První rozhodnutí o řešení Krizová situace Banko Popular ukázala efektivitu eh, mechanismu, který existuje na úrovni EU. A našli jsme i oblasti pro zdokonalení a stále vlastně provádíme tzv. postmortem. Ve Španělsku neexistuje nástroj moratoria, který by existoval, ale pokud potřebujete více času, potřebujete překlenout víkend, tak SRB je přesvědčena o tom, že je dobré uplatnit moratorium pro orgány, které řeší krizovou situaci. Za druhé, už jsem hovořila o dostupnosti dat řešení krizové situace v Banco Popular ukázala význam dat o pohledávkách, které mají být dospět, dostupné okamžitě a ukázalo, že v tomto případě je také důležitý MREL, tedy pro banky, aby investovaly do své infrastruktury. To je jedna, jedno z poučení. Další otázka, která se objevila a která není novým tématem, je financování a likvidita v případě řešení krizové situace. U banky Popular banka přicházela do úpadku, protože došlo k obrovskému ranu na její likviditu a aby se obnovila míra likvidity ve středu ráno, bylo klíčové. Měli jsme štěstí, že kupující mohl vytvořit zásobu likvidity a v opačném případě právě financování a vlastně dodání likvidity je klíčové. Interní spolupráce v bankovní unie je klíčová, ale i v tomto případě jedna dceřiná společnost ve Spojených státech existovala, takže přezranční spolupráce eh, byla potřebná a měli jsme štěstí, že se to neproměnilo v problém a v neposlední řadě chci obecně zmínit, že potřebujeme se podívat na jednotlivé systémy a na motivační faktory, které mají být správně nastaveny. A z mé strany soukromé řešení je to nejvýhodnější a preferovaná alternativa. Pokud ne, potom řešení krizové situace může být případem, ale může se problematizovat, pokud insolventnost bude představovat eh, lepší řešení pro věřitele. Co tím mám na mysli? Bankovní sdělení z roku 2013 komise by mělo být revidováno a prověřeno z hlediska pokroku při uplatnění nového rámce pro řešení eh, krizových situací a v roce 2018 už by měla nastat eh, konečná revize těchto předpisů. Takže tady já tímto skončím a už jsem příliš mnoho času zabrala a za to se tady omlouvám. Thank you very much. Já vám velice děkuji za vaše úvodní slova, kde jste popsala celou řadu otázek jako problematiku podpory likvidity, což je opravdu zásadní a je to napojeno také na problém backstopu a já si myslím, že eh, je to také pro důvod, protože i komise je tady obezřetná i při přípravě našich pravidel pro stanování toho, jak se musí naši operátoři na trhu uspůsobit. Nyní pan Mato, děkuji, pane předsedo a paní předsedkyni, děkuji za informaci. Hovoříte o budoucnosti, o té chci hovořit i já. Souhlasím s tím, že některé cíle bankovní unie jsou dohlížet, aby banky byly solidní a mohly odolat budoucím krizím, vyhnout se situacem, kdy si používá a, pří, peníze a, daňových poplatníků poplatníků na to, aby se řešily krize bank, aby se připravily příslušné normy a posílila finanční stabilita eurozóny a celé unie. Pokud se na tomto stihneme, tak si myslím, že procesy eh, ozdravení a krize banky Popular i těch italských bank, tak já mám tedy takový dojem, že eh, by tu mohlo být takové arbitrážní uplatňování pravidel. Takže si kladu otázku, zda opravdu plníme cíle bankovní unie a konkrétně, tedy zda toho bylo dosaženo, tedy vyhnout se tomu, že se použili prostředky poplatníků, aby se zachránili tady ty banky a zda došlo ke snížení fragmentace jednotného trhu tím, že se uplatnily různé postupy v rámci řešení krizi. Pokud ta odpověď je tak, jako já věřím, že ne, nebo jde spíš směrem k ne, tak logicky bych chtěl tedy vědět, co si myslíte, že je zapotřebí udělat. A navíc, Německý ministr financí právě dnes dopoledne prohlásil, že si myslí, že třeba změnit pravidla. A já se ptám, zda s tím souhlasíte, že opravdu je třeba změnit pravidla a v jakým směrem, aby se tedy vyhlo tomu dojmu, který v mnohých případech nabýváme, že v mnoha případech prostě se ta pravidla neuplatňují stejným způsobem. Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Já si myslím, že poměrně zřejmé, když se podíváte na to řešení krize eh, Banko Populár, takže tady je jasné, o čem jsou právě pravidla bankovní unie, že tady nejsou žádné rezervy na trhu a je tu zajištění těch vkladů eh, eh, jednotlivců. Já bych neřekla, že ten italský případ e, byl úplně dosažen, ale co se týče toho hlediska řešení krizí, to bylo zavedeno jako nástroj pro ty větší banky a v tomto případě jsme došli k závěru, že toto není banka, která potřebuje právě tady tyto, řekneme, ty veřejné e, prostředky z tohoto důvodu, takže v tomto případě, a to je třeba ještě dořešit, že v podstatě e, zacházíte do normálního postupu pro insolventnost a insolventnost není harmonizována, spadá pod vnitrostátní legislativu a příslušné národní orgány se rozhodly použít veřejné prostředky, a to bylo eh, odsouhlaseno oddělením komise DG Cont. Já samozřejmě nebudu soudit rozhodnutí DG Cont, ale na jednu věc v celém tom balíčku je třeba se tedy zaměřit a asi eh, to nebude přes stuletní přestávku, abychom to tedy neuspěchali, ale může to sloužit jako pobídka proto, aby i ta eh, komunikace mezi komisí a bank, bankami, tam si eh, vyžaduje určitou eh, rovnováhu mezi tedy těmi postupy. Tady se nejedná konkrétně o bail-in, ale je třeba se na to tedy podívat, na tu příslušnou perspektivu, abychom tedy umožnili určitou pomoc v rámci likvidace, ale ne takovou, která by byla nereálná, například tím způsobem, že jim umožníme likviditu. A jsou tu určité věci, které naprosto nevylučují. Děkuji a je důležité připomenout, že tyto banky byly uzavřeny, zlikvidovány, takže tam to srovnávání není možné, to jsou odlišné záležitosti. Permaš Berez. Eh, Děkuji mnohokrát. Pani Kenik. Já si myslím, že to byl velmi důležitý okamžik v historii bankovní unie, tedy ten okamžik, kdy došlo k prvnímu využití těch nástrojů, které jsme vypracovali. I když už byl ten rakouský případ, o kterém se také hovořilo. Dokážu si představit, že jste v podstatě nepočítala s tím, že budete zpracovávat tři případy za jeden měsíc. Ale v podstatě to znamená, že teď eh, můžeme z toho vyvodit určité poučení tedy z toho způsobu, jakým ty disponibilní prostředky z hlediska legislativy byly využity. Ve chvíli, kdy Evropský parlament a rada ostatně se zabývají dalšími aspekty ohledně risk sharing a risk reduction. Z hlediska všech těch faktorů, které jste uvedla, jako faktory, které se musí zohlednit, z hlediska těch diskusí, které se budou rozvíjet, nemyslíte si, že skutečně naléhavé je a že první vlastně poučení, které z toho musíme vyvodit, je nezbytnost vytvořit systém backstop. Protože my víme, že tady je určité napětí mezi tedy eh, řešením krize a potom takzvaným risk sharing. A myslím si, že je tady tendence zatížit tu loď zase v jiném smyslu. Vy jste hovořila v tom svém úvodu, že je nutné také uvažovat nad tím, zda bychom neměli jaksi zlepšit MREL. Ale v podstatě eh, situace je taková, že se nám nikdy nepodaří dospět do té situace backstop. A když se podívám na zkušenost těch tří případů, které jste zkoumali, tak naštěstí jste nepotřebovali tento mechanismus. Ale kdyby tady nebyl tento systém, tak bychom se dostali skutečně do určité katastrofální situace. Nebylo by dobré to obrátit? Protože v podstatě skutečnou prioritou v současnosti je vytvořit mechanismus backstop. Thank you. Děkuji. Já bych eh, řekla, že potřebujeme oba. Musíme zapracovat na backstopu, ta práce již byla zahájena, hýbe se kopředu, ale budete to veřejně obhajovat, že je tady naléhavé to dokončit, než se přesuneme k tomu dalšímu aspektu já se pokusím to stanovit do rovnováhy. Říkám, že potřebujeme oba aspekty a není zapotřebí čekat na dokončení jednoho a druhého. Práce na backstopu již započala, technicky do určité míry v rámci té neutralizační fáze je to taková složitá, složitý postup. Jedná se o posílení SRF, ale je třeba v tomto tedy pokročit, no a zároveň musíme pokročit vpřed eh, i v rámci MRL, protože backstop je takové poslední východisko. Je třeba zajistit, aby banky měly dostatečný kapitál bail-inu. Je třeba tedy zapracovat na obou a myslím, že tady eh, z této naší evropské perspektivy stále v to doufám. Já vám děkuji. A myslím, že v neposlední řadě to pak závisí na nás a na radě. Chris Wimburn, já ji nevidím. Paní eh, doktorko Koenigová, velice vám děkuji, že jste se dostavila, věnovala nám čas. Já se chci vrátit k té rovnováze mezi řešení krizi jakožto metodě a insolvenční legislativou v členských státech. Eh, CCP eh, pro řešení situací bude vhodné pro to, aby tu byly pobídky pro všechny aktéry, aby se zapojili do toho řešení sporu. Máme tedy postupy pro nedefaultní situace, pro vytváření těch pobídek nebo komunitárních služeb na úrovni eh, tedy struktury trhu. Takže je tu takový patchwork té insolvenční legislativy v rámci EU a myslíte si, že příslušné Eh, řešení krizi je tedy nejlepší. Viděli jsme to v případě Banku Populár, pak eh, jak to bylo s těmi bankami i v Itálii za poslední týdny, takže možná byste mohla pohovořit více o výhodách toho řešení krizi vůči tedy těch insolvenčním postupům jednotlivých států a možné dopady, dopady pro kritické tržní infrastruktury. Například pokud jsou tu nějaké, nějací členové v rámci e, CCP používají tu insolvenční legislativu a může to mít nějaký e, tedy e, negativní efekt. Ano, to je rozsáhlá otázka, takže já bych začala těmi výhodami řešení krizi eh, ve srovnání s insolventními postupy. Ten systém, který máme v rámci bankovní unii, to je takový eh, několika fázový systém pro řešení krize. Má, spadá pod nás nějakých 400 bank v rámci bankovní unii a supervize 125 těch nejrozsáhlejší, tady v rámci SSM ty eh, ostatní spadají pod dohled na národní úrovni. Eh, myslím, že Daniel eh, řekl, že je třeba harmonizovat ta pravidla, aby tedy to bylo všechno na jednom místě a já si myslím, že to samé se uplatňuje pro řešení krizi. Pro SRB je toto pro ty nejrozsáhlejší bankovní skupiny, tam jsou tedy pravidla v rámci konkrétního právního systému, včetně přístupu eh, k eh, tomu mm, fondu pro řešení krizi. Tady eh, není třeba vlastně, aby ty banky mm, spadaly pod MRL, protože to by pak vedlo k běžnému insolventnímu postupu. Můžete to označit jako proporcionalitu, ale i tady to pak eh, způsobuje ten insolvenční postup a to je třeba harmonizovat. Pak, co se týče CCP, tady se pak hovoří úplně odlišný počet institucích. Eh, jsou to instituce, které jsou dohloubky propojeny s těmi největšími bankami, protože ty jsou jejich eh, členy, no a selhání CCP by pak mělo příslušný dopad na ty velké banky a opačně. A tady eh, mám takový pocit, že je třeba si klást otázku, zda opravdu chcete zavést národní systém, anebo pro ten malý počet lokalizovaných v ještě menším počtu členských států opravdu potřebujete celoevropský postup a napojit to na bankovní eh, supervizi, přičemž se bude předpokládat, co tady může udělat jedna země bez zapojení druhé, nebo jaký by mohl být možný dopad. Možná bych tady šla spíše cestou evropského řešení, ať to eh, nazveme třeba v rámci těch úspor z rozsahu. Ale nevím, to byla taková moje otáz, odpověď z patra na tu rozsáhlou otázku. Myslím si, že by bylo smysluplné to řešit na evropské úrovni. Můžu ještě k těm CCP jako takovým o tom, zda by MC2TV se uplatňovalo v defaultní situaci. Myslím, že to můžeme vždycky zvážit v případě krizi v rámci eh, normálního případu insolventnosti, protože tady vlastně eh, nějak eh, dochází k expropriaci proběhla rozsáhlá diskuze na toto téma na mezinárodní úrovni a jsou tu takové složité otázky ohledně toho, co by samotné CCP zavedly do možných pravidel pro možné ztráty a zda by to považovali za schůdné v rámci řešení krize. Myslím si, že FSB se rozhodlo něco takového připravit v nadcházejících 12 měsících. Děkuji, Ramon Tremoze. Děkuji, pane předsedo. I will comment in this parliament. Paní Königová, vítejte v našem parlamentu. Za poslední měsíce jsme viděli několik případů různého postupu eh, SRB. Například Banco Popular eh, v rámci eh, svých eh, výhrad, tam došlo k bailinu v rámci evropských pravidel. Následně Banco di Vicenza a Veneta byly příliš malé, aby ohrozily finanční stabilitu, což umožnilo bankovní legislativě Itálie, aby se šířil. Takže došlo k rekapitulaci prostřednictvím italských prostředků a tam byla, eh, došlo k nějakým přání k sloučení bank s nějakými 16 eh, miliardami. První otázka. Banko Popular SRB měla informace o toku eh, prostředků ze strany finančních orgánů Španělska ještě před řešením krize. Můžete to potvrdit? A pak k těm italským bankám, vzhledem k tomu, že mělo dojít k fúzi, tak ty eh, požadavky podle italské legislativy a s 16 miliardami v rozvaze by stály mimo pravomoci SRB. Děkuji za odpověď. Já děkuji za tuto otázku. Takže v první řadě rozdíl mezi případy Banco Popular, Veneto a Vicenza. Tady ta hlavní, ten rozdíl, který jsme zaznamenali, byl ten, že Banco Popular se svými 150 miliardami v rozvaze byl opravdu rozsáhlým jaksi institutem a došli jsme k závěru, že to ve veřejném zájmu v řešení této krize a uplatnili jsme příslušné tedy nástroje a přesunuli jsme je k Santanderu ty dvě uh, italské banky z Venezy, ty se nacházely uh, v složité situaci již po nějakou dobu. Uh, ano, byl tam záměr k fúzi, ale zda to byla schůdná možnost nebo ne, to je asi otázku, kterou je třeba položit Evropské centrální bance. Určitě za podstatného navýšení kapitálu to by bylo zapotřeby. potřeby a nebylo tedy na nás o tom rozhodnout. Kdyby jsme se my zapojili do těch bank, tak bychom je připravili plánování pro řešení krize jako u jiných bank, ale když jsme se do toho my zapojili, tak bylo jasné, že tam nebylo žádné soukromé řešení v přípravě. No a pro tyto dvě situace eh, instituce jsme došli k závěru, že tedy tam bylo zapotřebí velkých prostředků. Oni v podstatě přišli o podstatnou část jejich klientské základny za poslední rok či dva a kritické funkce, které zastávaly tyto banky v minulosti, mohly být jednoduše nahraženy jinými aktéry v regionu a nebyly propojeny, což byly dvě hlavní kritéria, proto, aby se definoval ten veřejný zájem. A určitě bych chtěla eh, tedy eh, říci, že to, zda ty banky, jakou mají rozvahu v řádově kolik desítek milionů, jaký postup se bude uplatňovat. Jsou tu vždy konkrétní specifická kritéria u každé banky a jak jsem zdůraznila, tak to rozhodnutí, mohlo být úplně odlišné třeba před rokem či před rokem a půl. Tyto banky ještě měly určité možnosti, ale my jsme došli k závěru, že tady není žádný zájem je zachovat a jít cestou řešení krizí. Doufám, že jsem na to odpověděla. Ještě, ještě 13 vteřin. Já jsem nedostal odpověď na otázku té eh, problematiky Banko Populár, prosím. Já jsem to nechtěla nechat stranou. My jsme byli informováni ze strany dozorčího orgánu, že banka čelila úniku likvidity v podstatné míře. Většinou nám nepřipadá říkat těm, kdo o, odebírá prostředky z banky, proto nemohu odpovědět na tu otázku. Nicméně bylo tam zřejmé z toho sledování té banky v příslušnou dobu, že v úterý, když ECB rozhodla, že banka je na okraji tedy eh, krachu, tak bylo otázkou to, zda banka je v pozici, kdy může generovat dostatečnou likviditu pro nadcházející den. Děkuji vám. Paloma López. Dobré odpoledne, děkuji za to, že jste se dnes dostavila mezi nás. Já jsem se chtěla zeptat, co se týče řešení případu Banko Popular, eh, protože jste to chtěla prodat jakožto úspěch, tu rychlost v řešení a v intervenci, ke které došlo pouze z tržního hlediska. Nicméně stává se to z toho taková Eh, takový problém hlavy. Regulační evropský orgán tady ponechává celou řadu pochybností a mě překvapuje, že dnes tady říkáte, že všechno proběhlo velice dobře, velice koordinovaně, když akcionáři a, a, a lidé, kteří tam měli úspory, vlastně přišli o všechno, co investovali do Banko Populár, Takže bych chtěla, abyste mi objasnila nějaké otázky, ohledně SRB. V první řadě chci vědět, proč se eh, přijala ta kritéria eh, mezinárodních eh, postupů pro případ řešení to, této banky, protože například ty zátěžové testy. Pak, co si myslíte, zda ty postupy SRB vedly ke krize v likviditě a proč se rozděloval přístup v likviditě ten nadcházející den toho 5. června a jak tedy odůvodníte jak si filtrace informací e, vůči Reuters o tom špatném stavu banky. Let me try to... Pokusím se odpovědět. Pokusím se odpovědět na vaše otázky. Myslím, že řešení situace u Banko Popular v, rám, v rámci SRB bylo úspěšnou transakcí. My jsme zajistili, že nedojde k eh, nákaze a nebudou obavy o finanční stabilitu na trhu uznávám a v takovém případě asi nikdo není nadšený z případu, kdy je třeba to zajistit, ale držitele kapitálu a držitele podřízeného dlu přišli o své investice, ale eh, abychom byli spravedliví, když se snažíte zorganizovat prodej, tak eh, k tomu jsou vždy třeba dva. A to byla nejlepší nabídka, které jsme mohli dosáhnout u otevřené tržní operace. Když eh, se podíváme na proces zhodnocení, vyhodnocení od Deloitu a ta, to vyhodnocení, ta evaluace byla požadována nařízením a musí být provedena nezávisle. A ta instituce informuje orgány, které řeší krizovou situaci, o, také o jednotlivých nástrojích, které mají být použity. Musíme toto uznat. Zátěžová zkouška je něco úplně jiného. Zátěžové zkoušky byly provedeny v letech 2014 a 16 EBA a Evropskou centrální bankou. Jsou to určité scénáře, které se naprosto liší a je to nástroj, který je úplně jiný. Tím skončím. A zda SRB vlastně vyvolala odtok likvidity, to skutečně si nemyslím. Já myslím, že jsme to nevyvolali, my jsme to sledovali a v určité fázi jsme museli podniknout kroky v souladu s rozhodnutím ECB, abychom prohlásili, že ta banka upadá, či pravděpodobně bude v úpadku. Já jsem nejednal s někým SRB, bere vážně důvěrnost bankovních údajů velmi vážně. A jediná věc, kterou jsem řekla veřejně, byla v rozhovoru, kdy jsem dostala otázku od Bloombergu, zase zabýváme touto bankou stejně jako jinými a to byla jediná věta, kterou jsem řekl. ale Reuters eh, převzali tuto informaci a uvidíte, že to nebyl, ten zdroj původně nebyl ode mě. Ještě malý dodatek, pokud dovolíte. Ano, velice stručně. Jak nebo kdo na sebe převezme ty náklady toho navrácení eh, fondů těch spořících? I'm not sure that I got the... Nejsem si zcela jistá, že jsem pochopila otázku. Nemělo to žádný dopad v případě tohoto řešení eh, na přednostní dluh a vkladatele Banko Popular to bylo převzato nabyvatelem banky a jsou v bezpečí tak, jak byli předtím. Pan Urtasun. Děkuji, paní König, za to, že jste zde s námi. Dnes mám tři konkrétní otázky. Chci navázat na tu zprávu od Reutera. Vím, že byste jste to popřela, že jste zdrojem to to uniku informací, ale je pravdou, že zna, z, řada pozorovatelů vlastně eh, tento únik eh, klade jako důvod eh, úžasného ranu na likviditu banky. A zda došlo k internímu šetření v rámci SRB, protože to byla významná událost v případě Banco Popular. A to je moje první otázka pokud jde o zprávu Deloitu a hodnocení společnosti Deloitte, je pravda, že to požaduje nařízení a to hodnocení představilo tři strany. pozitivní scénář podle tisku a já bych to chtěl potvrdit. Tam bylo pozitivní hodnota 1,5 miliardy, můžete to potvrdit. A jaká jsou kritéria SRB pro Eh, následování jednoho nebo jiného, jedno nebo druhého hodnocení banky. Existují pravidla, která to definují a pokud je o zprávu Deloitte, zda, bylo, roz, zda existují nějaké překážky pro zveřejnění toho hodnocení společnosti Deloitte. A ještě jedna rychlá otázka statut eh, zástupce viceguvernéra eh, Evropské centrální, španělské centrální banky, zda eh, chtěl bych vědět, zda můžete potvrdit slova zástupce Banko Popular, protože zda tam tady byly ještě nějaké záruky, které byly ponechány v bance. Začnu v opačném pořadí ten komentář eh, eh, viceguvernéra Španělské centrální banky, musíte se obrátit na něj. My jsme byli informováni ECB v úterý večer, že tato banka byla pod jejich hodnocení, nebyla v situaci, kdy by mohla pokrýt tedy unik likvidity. Banka byla uzavřena po bylo to po úředních hodinách, takže ta banka byla přes den otevřena. Za druhé, ke zprávě Deloitte. Prozatím eh, nechceme zveřejňovat tu zprávu, obsahuje řadu důvěrných informací, pokud jde o hodnotu. Prozatím existují dvě zprávy. Jedna zpráva je vyhodnocením účetní situace banky a ta druhá zpráva je nezávislé hodnocení provedené účetní firmou, která je k tomu příslušná a která vlastně předjíma, nebo je předpokladem pro rozhodnutí a také informuje o jednotlivých ekonomických nástrojích. A mohu vám říci, že dnes jsem udělala eh, následující, zveřejnila jsem určitou verzi rozhodnutí o řešení krizové situace. Je to na našich internetových stránkách a z, finan- z hlediska finanční stability nebo z hlediska důvěrnosti tam jsou údaje, které nejsou citlivé a neobsahuje ani obchodní tajemství. Eh, interní šetření mohu potvrdit, že jsem byla velmi tedy rozrušena a pro mě odpověď je jednoduchá. V tom případě Reuters. Já jsem nebyla ani v Evropě v té době. Já jsem si to přečetla s velkým spožením, protože jsem byla ve Spojených státech. Máme ještě jednu minutu k té otázce jednotlivých scénářů ve zprávě Deloitte. V tisku byly tři různé scénáře Jaká kritéria používáte pro pozitivnější či negativnější scénář podle zprávy, protože může se to velmi lišit? My jsme využili nástroj prodeje společnosti. My jsme využili tu zprávu pro naše rozhodnutí, ale u prodeje společnosti potřebujete cenu a kupujícího, tedy cenu, kterou ten kupující je ochoten zaplatit. Děkuji. Barbara Kapl. Děkuji paní Kenegová za to, že jste po druhé už na našem výboru. Dovolte mi, abych měla ještě dodatečnou otázku ohledně řešení krize a insolvenčního řízení. Chci se ujistit, že jsem to dobře pochopila. My jsme viděli, že v Itálii ty dvě banky, to zná Vedeto banka a banka Popolare de Vincenza, byly vyřízeny podle vlastně insolvenčního vnitrostátního práva. A vy jste řekla, že ideálně by se měla harmonizovat tato řízení u těch malých bank, kde to je nutné, zatímco u těch velkých bank by se eh, měl aplikovat ten systém řešení krize, tak jak se o tom dneska hovořila. Moje druhá otázka. Vy jste řekla, že tady je vlastně 6 miliard, které vlastně natekly do e, této e, banky, takže já bych se chtěla zeptat, zda opravdu to odpovídá podmínkám, které jsou stanoveny. Jak tady plánujete post budoucnosti? A třetí bod se týká toho bankovního balíčku, který máme před sebou. Jedná se o vyhodnocení těch plánů, vyřešení těchto situací, například jestli tady bude jediný vlastně vstupní bod nebo eh, jaksi vícebodový vstupní eh, mechanismus. Chtěla bych se také zeptat, eh, jaký dopad by to mohlo mít na zdanění a fiskální politiku, protože to závisí právě na tom, zda budeme mít jeden vstup anebo několik vstupů. Také eh, to souvisí tedy s prognózami. Myslím si, že pro některé skupiny bank by byl lepší ten vícečetný vstup. A nebo je tady možný mix, prostě mít obojí přístupy. Jaké řešení podle vás by, podle vaší instituce, bylo výhodnější? Zunächst zu Ihrer ersten Frage. První otázce. A zase přejdu na angličtinu. No, správně se to pochopila. Máme stávající systém, který pro menší banky půjde cestou insolvenčního řízení a o větších bank s veřejným zájmem pro členské státy a pro Unii jako takovou je předpokládán ten mechanismus řešení krizové situace. U těch menších bank jedna nebudou připraveny ty plány podle MRELu bude tam na ně mnohem méně požadavků a pouze u těch velkých bank pro významné instituce bude tedy plnohodnotné plnohodnotný plán řešení krizové situace s MRLem. Pokud jde o fond, tak vše šlo podle plánu. My jsme provedli výpočty interně i v Bruselu a v členských státech a prostředky byly schromážděny a převedeny k 30. červnu, kdy byly splatné. A běží to podle plánu, podle výpočtu. Jednotný bod vstupu oproti mnohačetným bodům vstupu, jaká je naše preferovaná strategie. Já chci říct, že my nemáme preferovanou strategii, jak jste správně podotkla. Závisí to na tom, jak je banka uspořádána. Pokud je to integrovaný koncept, kde financování je centralizované a kde interní funkce jsou centralizované v rámci instituce, tak potom pravděpodobně jednotný vstupní bod je správnou strategií. Ale četné vstupní body mohou být vhodné pro banky, které mají ve své kompetenci nezávislé dcery. A já už jsem zde také uvedla, že bych očekávala, že uvidíme řadu přechodných situací, kde může být jednotný vstupní bod pro významný počet a některé cožné společnosti, které jsou nezávislé a které jsou proto posuzovány odděleně. A dokonce můžou být i takzvaná, takzvané regionální huby. A my tvrdíme, že to není koncert na přání, kde si vyberete podle libosti, co se vám líbí, ale my se držíme struktury, banky a pokud je tu politická vůle, která může existovat, aby eh, z hlediska řízení rizika by mělo být více vstupních bodů, tak se to potom odrazí v plánování řešení krizové situace. A kdo rozhodne o tom, jaký model se bude používat? Pan Kircos. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě až tři otázky pro paní Kenik. Za prvé, jak vysvětlíte, že Banko Popular dokončila v červnu 2016 navýšení kapitálu 2,2 miliardy euro a zkrachovala v červnu 2017? Přesto že negativní scénář u zátěžových zkoušek pro stanovení kapitálových požadavků na banku se nezhmotnil, co se týče španělské ekonomiky. Naopak, španělská ekonomika podle mého názoru funguje dobře. Druhá otázka. Z toho, co jsem pochopil, se mi zdá, že řešení krizové u Banko Popular proběhla tak, že vlastně nic nestála eh, SRB a nic také nestála Eh, španělský stát a španělské daňové poplatníky. Je tomu skutečně tak? Protože pokud ano, tak je to obrovský úspěch. Ale možná tam jsou nějaké přímé či nepřímé náklady, které mi unikly. A třetí otázka podle Andrea Henry, který je v čele, v čele EBI, dvě různé definice veřejného zájmu byly uplatněny. Jedna na úrovni EU a druhá národními orgány. Zdá se mi, že ten rozdíl e, může ohrozit konzistentní uplatnění Evrops- e, rámce EU pro řešení krizových situací. Co si o to myslíte? Děkuji za tuto otázku. Nejdříve řeknu, že nemohu komentovat skutečnost, že v roce 2016 ta banka vydala teda byla rekapitalizována a dostala se do úpadku v roce 2017. Vedení banky tedy uznalo, že je potřeba vyčistit účty a vykázali značné ztráty. A je třeba se obrátit na bankovní dohled, ne na nás. To, že zátěžové zkoušky neodhalily něco takového, je částečnou pravdou. E, zátěžové zkoušky minimálně ukázaly, že v negativním scénáři to byla jedna z bank, kde je jeden, jedna z největších mezer, pokud jde o základní kapitál a náklady pro třetí strany, pro daňové poplatníky ne. Já už jsem to řekla my jsme prodali banku bance Santander bez eh, podmínek, tedy Santander je vlastníkem a nestálo to nic daňové poplatníky ani další instituce. A je banka, kde jsme mohli ochránit vkladatele a držitele obligací, kteří nebyli poškozeni. A následující den pobočky otevřely a nic se nezměnilo. E, test veřejného zájmu, viděl jsem, viděla prohlášení Andra Henry, e, zabývá se tím odlišně z hlediska národně evropského a já to nepovažuji něco tak kritického, my jsme se zabývali veřejným zájmem v smyslu BRRD a to se týká zejména propojenosti a finanční stability z hlediska veřejného zájmu a italská vláda, italský stát se zabýval mnohem více otázkou zaměstnanosti, sociální problematikou a podobně. A, a jejich pohled je mikropohledem na region. To je ale otázka také pro někoho jiného asi. Děkuji vám. Johannes Fernández. Eh, děkuji, pane předsedo, a eh, vítejte, paní předsedkyně SRB. Já si myslím, že to řešení krize Banko Populár eh, tady má i nadále určité temné oblasti, které je třeba objasnit. Do určité míry si myslím, že zažíváme takovou první fázi, kdy ta, ten rezoluční výbor o, prokázal takovou určitou míru, řekněme, nezodpovědnosti následně tedy eh, se přispěla k naprostému tichu. Vy jste řekla, že agentura Reuters nepřevzala žádné vaše prohlášení, tedy vaše osobní identifikované jakožto členky toho výboru. Nicméně Bloomberg citoval vaše jméno a, příslušné jméno bankovní instituce a to považuji za takové poměrně neopatrné. Já se ptám, zda ta prohlášení byla příhodná, já nevím, zda eh, vlastně to prohlášení jaksi napomohlo k tomu odtoku kapitálu, zda to byla příčina. Takže bych chtěl vědět, zda v budoucnu budete citovat nějakou banku, která eh, je zrovna v analýze toho výboru SRB, eh, Myslíte, že je dobré zmiňovat nějakou konkrétní banku? No a po těch veřejných vyjádřeních nastalo naprosté ticho. Řekla jste, že nebudete um, eh, Lloydovu zprávu informovat, ale já bych tedy chtěl vědět, kdy ta zpráva, ta analýza ex post bude uh, zveřejněna v rámci BRRD, kde článek 26 vlastně stanovuje povinnost toto zrealizovat. Již to provádíte, máme tu tedy určité lhůty, kdy je třeba provést tu analýzu to zhodnocení. Navíc komisař Dombrovský dnes na tiskové konferenci řekl, že rozhodnutí o tom řešení eh, krize je možné se odvolat k soudnímu dvoru Evropské unie, takže bych chtěl vědět, zda máte tedy nějaké komentáře tady k těmto eh, událostem nadcházejících měsících. Já si myslím, že tato rada pro řešení krizových situací by měla být diskrétní a naprosto transparentní, co se týče jejich postupu. A v případě Banko Popular tady právě to chování bylo naprosto opačné. Já bych Um, chtěla jaksi zareagovat a říci ne o tom vašem prohlášení, že jsme něco vyjadřili a pak uh, jaksi byli sticha. Takže ještě jednou. My jsme v rámci SRB nekomentovali individuální instituce nebo jakékoliv detaily. My toto bereme naprosto vážně ten komentář, který jsem učinila, který se dostal do televize, když jsem byla dotázána, zda se zaměřujeme na Banko Populár, já jsem řekla, že se eh, na ně eh, díváme jako na ostatní jiné banky, což jsem mohla říct na mnoho jiných bank. Mnohokrát jsem to takto vyjádřila. Prostě je to náplní vaše práce, naší práce zaměřit se na ty banky. A Reuters eh, vlastně tam, jak, jak už jsem řekla, tam vlastně se musíte zeptat autora té informace, o, o, toho zveřejnění, odkud ty informace má, neptejte se mě. A následně, co jsme provedli, to už spadalo do toho legálního rámce, tedy že 7. června ráno jsme zveřejnili, ano, souhlasím, velice stručnou verzi toho rozhodnutí o krizové situaci, protože legislativa nám umožňuje zveřejnit buď zhrnutí, anebo poskytnout to plné rozhodnutí vždy, ale třeba zvážit eh, tu míru důvěryhodnosti informace. No a když je 7 hodin ráno, tak jsme rozhodli, že učiníme to zhrnutí, protože ta druhá možnost by trvala mnohem déle. A proto jsme dnes zveřejnili v podstatě to rozhodnutí o řešení krize e, s tím, že tedy si myslíme, že určitá oblast v rámci evropské legislativy je tedy důvěryhodná, důvěrná. Pak další krok je ten požadavek transparentnosti, tomu se věnujeme. No a samozřejmě tady chápu i to eh, prohlášení místo předsedy Dombrovsky se, ehm, že kdokoliv, kdo si myslí, že byl postižen tou transakcí, takže jsou tu dva způsoby, jak si zajistit právní ochranu. Jeden způsob je, eh, myslím, španělský administrativní soud, ale já nejsem právník, takže třeba to prověřit. A pak eh, druhá možnost je Evropský soudní dvůr, že my jsme učinili to rozhodnutí o řešení eh, krize a španělští kolegové to implementovali. A pak je třeba se zaměřit na to, jaké budou další kroky. Já si myslím, že jsme učinili to maximálně možné nejlepší řešení pro zachování zájmu o španělské stability a vklady a jaksi prostředky těch vkladatelů. A budete provádět také ex post hodnocení? Ano, to se připravuje a následně na základě toho rozhodneme o dalších krocích. Ještě jednou Gabriel Mato. Děkuji, Eh, už se hodně hovořilo o Banco Popular a o té italské bance. Já s vámi sdílím to, že ta záležitost Banko Popular se vyřešila uspokojivým způsobem, ale je takové paradoxní, že se mohou schválit státní podpory vůči nějakému vážnému poškození ekonomiky, zároveň když SRB si myslí, že není e, zapotřebí jít cestou řešení krizových situací, že tady není ohrožen veřejný zájem. Já nevím, jestli tady budete proti, ale ještě jednu odlišnou otázku ohledně toho Evropského fondu pro eh, záruky záloh vkladu. Eh, tady ten návrh za chvíli bude mít dva eh, roky a zatím došlo k opravdu malým pokrokům, co se týče tady toho schvalování a toho průběhu na radě. Má to vliv i tady na parlament, takže chtěl bych slyšet váš názor. Co si myslíte ještě mimo všechna tady ta témata, která byla nadnesena. Blíží se samozřejmě různé eh, volební eh, období a právě z toho důvodu asi dochází k nedostatečnému pokroku v těch důležitých tématech. Takže co si myslíte, proč je tu ten nedostatečný pokrok a zda je zapotřebí učinit změny v návrhu komise tak, aby tato, toto téma mohlo pokročit ku předu? Takže k vaší první otázce, proč ta státní podpora v případě, kdy jsme prohlásili, že tam nedochází k veřejnému zájmu v rámci řešení krize. Tady je třeba se obrátit na ty, kdo rozhodli o tom, tedy italská vláda, Evropská komise. Ale Eh, ještě několik informací z mé strany. Skutečnost, že to byla likvidační pomoc, jak podotkl pan předseda, ta banka zmizela z trhu, tak tady bych eh, vždy tvrdila, že musíte mít nějaká pravidla i pro ty situace likvidace, aby se celá likvidace usnadnila. A tady eh, zastavím, jaké jsou podrobnosti ohledně, co si to vyžaduje, takový druh podpory Ono se to může oplatnit i v jiných odvětvích, ale naším cílem je řešení bankovních krizových situacích, které dochází vždy eh, s ohledem na minimální dopad na eh, daňové poplatníky v rámci bail-inu a bail-outu. A prokazuje to tedy potřebu mít evropský zajišťovací eh, systém, to je tedy ta další fáze bankovní unie, to eh, zda potřebujeme prosazení tohoto systému. Ano, prozatím tu máme různé myšlenky, nicméně jedna věc je jasná. Pokud budeme mít společný dohled, společný režim pro řešení krize, tak eh, jsou tu určité situace, když k něčemu dochází špatně v někém členském státě v rámci toho systému záruky vkladu, pokud jsou tedy ohroženy. Nicméně ohledně toho eh, se zpracovává tolik témat, ale určitě by neměli zůstat v šuplících příliš dlouho. Děkuji, Jakob von Weizsäcker. Děkuji. Paní Kenigová, mám dvě otázky. První. Ta otázka první se týká uh, těch eh, vyšších dluhopisů. Myslím, že tady někteří již pochybují o tom, že i kdyby mohli eh, být u nich proveden bail-in, tak jak to provádět v praxi. DG Competition učinilo rozhodnutí, že můžeme tedy najít řešení pro ty problémy, které jste zmínila, ale ty nezahrnují bail-in pro tyto druhy dluhopisů. To by bylo z politického hlediska nemožné i asi ekonomicky neschůdné něco takového udělat. Nicméně zároveň ten návrh komise ohledně MRELu a TLAC eh, vychází z předpokladu, že tyto eh, dluhopisy mohou být eh, může být providen bail-in i v praxi, takže tyto senior bonds mohou, může tak s ním být na trhu vynakládáno, je to závažné a je třeba tedy možná něco i napravit na úrovni parlamentu, co se týče příslušné legislativy pro MREL a tlak. Pak eh, usnesení, eh, pardon, řešení krize ve vztahu k CCP, to je rozsáhlý proces, ale možná by to byla příležitost, zavést něco jako u bank, ten dozorčí orgán i pro CCP. Pokud se nám to podaří dosáhnout, tak by to um, mohlo vést k otázce, uh, jak uh, by to bylo s řešením um, problému. Možná by to byla i taková podpora fiskálního druhu pro dané organizace. Teď už máte zkušenost s tou bankovní stranou, tak by mě opravdu zajímalo, jak nahlížíte na to, jak to zorganizovat na evropské úrovni, pokud k tomu dojde. Takže k vaší první otázce. Ano, stále se ještě máme co e, učit ale je třeba to říci eh, jasně. BRD eh, nevylučuje tady ty přednostní dluhopisy. To samozřejmě by byl velice nevhodný a milný signál. Tyto eh, přednostní dluhopisy spadají do vyššího rizika a, a moh, může se s nimi provádět bail-in jako v bankovnictví, jako v jiných odvětvích. A když na to nahlížíme tak, že by to politicky nebylo schůdné, nebo ať to chcete odůvodnit jakkoliv, tak eh, ten eh, vlastně eh, je tu určité vlastně dědictví v rámci celého systému a držitele těchto přednostních dluhopisů jsou vlastně klienti bank, takže si můžete klást otázku, zda tedy um, zda eh, jak, jak by dopadli klienti v případě otázek řešení krize. Vy jste to eh, také napojil na ten balíček MREL a tady v rámci našich rozhodnutí MREL se zaměřujeme také na to, jak hodně tyto minimální požadavky musí být eh, postaveny eh, ve srovnání s GSIB a v případě tedy dostupného kapitálu podrobné, podrobeného bail-inu, ale já si nemyslím, že by druži, držitelé těch přednostních dluhopisů byli nějak více zabezpečení ve srovnání s jinými třeba vládními dluhopisy a podobně. Uh, takže toto jsou úvěrové nástroje. A myslím, že jsem možná i částečně na to zodpověděla, když jsem odpovídala paní Swinburne. Já osobně jsem přesvědčena, že musíme zajistit pro, ten, pro to malé množství CCP něco jako eh, orgán pro řešení krizi a tento orgán by měl být napojen i na tu bankovní stránku, protože je tu velká míra provázanosti. A pak otázka, zda potřebujeme nějaký fond pro řešení eh, bankovních problémů. Tady bych se vrátila k té otázce, jaký je tedy kapitál zapotřebí pro eh, vyřešení těch problémů CCP a jak to nadefinovat. Myslím, že jsme ještě stále nenašli odpověď na toto v Evropě a ani na, v té mezinárodní sféře. A bude to na pořadu jednání příští rok zaměřit se na to, kolik dodatečného kapitálu bude zapotřeby, abych využila slova paní Beres, ten nezbytný backstop pro ty CCP. Ano, je tu něco, co je zapotřebí, ale nechtěla bych to kvantifikovat. Týlek nebo MREL to určitě nebude ta správná odpověď pro CCP. Děkuji. A možná bych navrhl asi poslední dvě otázky pan Kercos. V Řecku a na Kypru NPLs eh, mají vysokou úroveň a nikdo vlastně neví, eh, zda eh, je budeme schopni snížit ty nesplácené úvěry. Pokud dosáhnou velkou úroveň, tak to bude mít destabilizační účinek. Myslíte si, že ta situace v konečném důsledku půjde správným směrem, paní Bere? Paní Kenningová, vy jste v podstatě hovořila o poučení, které můžeme vyvodit z toho prvního využití těchto nástrojů BRRB. A nehovořila jste o účinku na trh. Není to také e, téma? To znamená, v rámci BRRB dochází k restrukturalizaci trhu. A já vím, že to přesahuje váš mandát, ale v podstatě jste pozorovatelka, takže jakým způsobem PRRB ovlivňuje tržní logiku? A zvláště, jak to může ovlivnit hodnotu aktiv, které se vyměňují, kterými se obchoduje za těchto podmínek. Takže není tady jaksi procyklická dimenze, když se podíváme například na kurzy Banco Popular z hlediska dlouhodobějšího e, vývoje? A pan Kalve Šambo? Minutu? Yes, thank you very much. Děkuji, pane předsedem. Mám dvě otázky. Mne velice těší to řešení Banco Popular. Já jsem jejich klientem a musím říct, že e, tady to opravdu nešlo na úkor eh, daňových eh, poplatníků. Samozřejmě jsou tu možnosti odvolání na soudy, ale to je i v jiných případech. A mám ještě eh, jednu otázku. To řešení krize bylo správné, ale nemyslíte, že by bylo zapotřebí se podívat na to, co předcházelo tomuto postupu? Vítor Konstanz mi řekl, ano, došlo eh, k rozhodnutí o insolventnosti, ale pak je třeba s něčím přijít eh, s určitou mírou kontroly a následně, co si myslíte o skutečnosti, že Banco Popular jde eh, tedy španělské bance, ty italské banky zase pod italskou banku, takže ta bankovní unie se zmenšuje protože ty přeshraniční transakce ztrácejí velké miliony eur. Děkuji. Ta první otázka je spíše pro supervizora a my jsme je příslušně položili, ale ano. Takže ve stejném pořadí já s vámi souhlasím, že v těchto dvou případech jsme zaznamenali, že to byla spíše národní řešení a ne přeshraniční. Netvrdila bych ale, že eh, to tak bývá vždy. Měli jsme jiné případy v Portugalsku například, kde banky přes hraničně vlastně eh, byly převzaty. Takže eh, je to více i na mezinárodní úrovni, ale ne vždy. Pak ta druhá otázka, tu je třeba položit ECB jak z té hledisky měnové, tak i z toho dozorčí. To ponaučení restrukturalizace trhu aktiva. Ano, tady souhlasím s vámi, paní Berez. Doufám, že trh chápe, že je třeba, aby trh zhodnotil eh, příslušnou cenu za riziko. Tedy že to není jen tak, eh, že mohou postupovat, jak chtějí a stát se postará o zbytek. Eh, ta situace z Banko Populár, eh, zda tam byla příslušná reakce trhu, doufám, že ano. A pak otázka MRL, TLAC, ne, ty, pardon, nesplácené úvěry, ano, Ehm, v rámci eh, toho kontrolního mechanismu jsme dostali informace, že příslušné orgány se věnují řešení těch situací s nesplácenými úvěry v různých bankách. Asi to bude trvat nějakou dobu a ta práce probíhá i paralelně s tou evropskou úrovní, kde se řeší nedostatky v případě legislativy pro insolvence a je tu takový návrh pro ty nesplácené úvěry, kde se zamýšlí nad možnými dalšími kroky, ale to je prostě věc z minulosti, kterou musíme vyřešit. Já vám děkuji za tuto výměnu názoru. Samozřejmě, že parlament se i nadále bude věnovat těm konkrétním případům a, a diskutovat o nich. Děkujeme vám, že jste byla ochotná s námi hovořit a v tomto dialogu budeme pokračovat, budeme se zamýšlet i nad dalšími kroky. Jedno důležité ponaučení, které z toho vyplývá, je, že musíme posílit naši legislativní práci, zapracovat na tématu likvidity a pak i ta otázka backstopu je zásadní. Přejeme si dokončit bankovní unii, máme tu ještě témat záruky vkladu a zřejmě i otázka revize stávajících pravidel, takže ještě jednou vám děkujeme. Uh, Já se omlouvám, ještě chci říci, že um, přerušujeme na 30 minut a začneme opět v 18 hodin za přítomnosti estonského ministra financí. Dear colleagues, I would like to welcome... Milí kolegové, chci přivítat ministra financí Estonska a předsedu Ekofinu Tomase Toneste. Děkuji, že jste zde a že jste přijal naše pozvání, abyste s výborem Ekon probral priority estonského předsednictví v oblasti působnosti ekonu. My se těšíme na spolupráci s vámi, s vaším týmem, s celé, celým estonským předsednictvím v duchu dobré spolupráce, abychom dosáhli co možná nejlepších výsledků. Vítám také vaše priority a jsem si jist, že budeme schopni dobře spolupracovat. Máme před sebou plno výzev a relevantní otázky, které budou projednávány v parlamentu radě a mezi institucemi v následujícím půlroce. Musíme tedy pracovat usilovně, ale jsem si jist, že budeme skvěle spolupracovat. A výbor Ekon vám přeje mnoho úspěchů ve vašem předsednictví. Pane ministře, máte slovo. Děkuji, Roberto. Dobrý večer. Je pro mě velkou ctí, že jsem zde. A chci hovořit estonsky, abyste si poslechli tento krásný jazyk. Děkuji. Jsem velmi vděčný za tuto možnost představit hlavní priority estonského předsednictví v oblasti hospodářských a měnových otázek. Pro Estonsko má předsednictví EU symbolický význam. Nevykonávám pouze funkci předsednictví, ale já a řada mých kolegů v členských státech mám velmi osobní vztah s Evropskou ideou demokracie nej, není jenom abstraktní hodnotou, ale také to dokážu posoudit, posoudit osobně. Já jsem pocítil opak těchto hodnot. Velmi si vážím svobody a základních práv Evropě Evropanů, protože vím z první ruky, co to je, když jste jich zbaven. Euro a eurozona to je splněný sen a nestydím se za to. My obdivujeme právě toto během naš- a chceme to prokázat během našeho předsednictví. A chci vás ujistit, že nestrávíme sněním naše předsednictví, podnikneme kroky. A když dovolíte, já uvodu tyto aktivity velmi stručně. Estonsko přebírá předsednictví v době, kdy ekonomický růst v zemích EU je silný a nejistota okolo ekonomického výhledu ustoupila. Ekonomické oživení vytváří nová pracovní místa a řada nezaměstnaných klesá. Avšak eh, nemůžeme spočinout na vavřínech musíme využít současnou pozitivní ekonomickou konjunkturu a možnosti, které nám dávají příznivé finanční podmínky. Je třeba zlepšit ekonomickou strukturu a ekonomický rámec. To je zásadní, abychom zajistili inkluzivnější, dlouhodobější růst. Co se týče koordinace fiskální a ekonomické politiky. Musíme se soustředit na rozhodnější naplňování politických reform, které podporují růst tak, jak je to obsaženo v eh, konkrétních doporučeních pro jednotlivé země. Rada dospěla ke schodě, pokud jde o CSR na rok 2018. V následujících měsících předsednictví uspořádá debatu o pokroku jednotlivých členských států, pokud jde o realizaci doporučení. A cílem je urychlit realizaci těchto reform skrze vzájemnou stimulaci. Je velmi důležité mít spolehlivou fiskální politiku, která zajistí rovnováhu mezi udržitelností veřejných financí a potřebou podpořit ekonomiku. Předsednictví chce zajistit, rychlé zpracování všech rozhodnutí souvisejících s balíčkem stability a růstu, který bude předložen radě v následujících měsících. Uplatňování strukturálních reform a odpovědná fiskální politika je jasně v zájmu členských států, ale ty také mají evropský rozměr. Možný přesah pozitivní a negativní je relevantní zejména v eurozóně. V současném rámci ekonomického řízení existují spory me- mezi národní a evropskou dimenzí. Například Evropská fiskální rada to zdůraznila v nedávné správně. Obecně za to fiskální zpráva použila neutrální fiskální politiku v eurozóně jako vhodnou pro rok 2018, no, ale také poznamenali, že to obecné stanovisko nepřichází automaticky s plněním podmínek růstu, podmínek paktu růstu a stability. Prohloubení ekonomické a měnové unie znamená, že musíme nalézat kompromisy mezi kompetencemi Evropy a členských států, abychom navýšili odolnost naší ekonomiky. A samozřejmě tato debata se neomezuje na řízení rozpočtu, ale také se týká dalších politických oblastí, jako jsou trhy práce a trhy jednotlivých produktů a další. Diskuse o dokončení měnové ekonomické unie trvala určitou dobu, ale také se zintenzivnila v poslední době. Během našeho předsednictví chceme postoupit v této debatě a také na neoficiálním jednání ECOFIDu v Talinu v září. Vstupy do této diskuse přichází z diskusního dokumentu komise a z iniciativy, které přichází z členských států. Proloubení ekonomické a měnové unie bude trvat určitou dobu, to je nevyhnutelné. A mezi tím můžeme posílit Evropskou unii a eurozónu tím, že postoupíme něko- s několika legislativní návrhy bankovní unie, investice, kapitálová unie a zdanění. My jako předsednictví uděláme maximum pro to, aby došlo k pokroku ve všech oblastech a budeme úzce spolupracovat s členskými státy a Evropským parlamentem. Chtěl bych eh, zdůraznit legislativní návrhy, které jsou velmi důležité v následních měsících. První se týká rozšíření Evropského strategického investičního fondu EFSI. Legislativní návrh má velkou hodnotu a byl konstruktivně projednán spolu zákonodárci. Eh, počínaje trialogem v květnu. Jsem přesvědčen, že debata se promění v dohodu a budeme se nadále o dohodu snažit během zítřejšího trialogu. A budeme se snažit uzavřít tuto zážitost co nejrychleji protože to má klíčový význam. Tyto zdroje podporují investice a to je právě to, co naše ekonomika nyní potřebuje. Dokončení bankovní unie je jednou z priorit estonského předsednictví a je to dlouhodobý projekt. Potřebujeme dosáhnout společného porozumění u řadě velmi citlivých a provázaných politických otázek. A jsme však přesvědčeni, že konkrétní kroky jsou možné. A zcela specificky předsednictví chce začít vyjednávat s parlamentem o hierarchii věřitelů a o návrhu, který se týká některých přechodných aspektů u úpravy kapitálových požadavků a příslušné směrnice. Kromě toho potřebujeme co největší pokrok u návrhu komise týkající se minimalizace rizika. Dnes na radě ECOFIN jsme se dohodli na společném akčním plánu při řešení nesplácených úvěrů. Všechny dohody by měly mít pozitivní dopad na jednání o sdílení rizika a pokud je o Pojistky, které se předpokládají ve Fondu pro řešení krizových situací a u plánu pojištění vkladů. Pokračujeme v odborné práci. Paralelně s bankovní unii předsednictví chce pracovat také na kapitálovém trhu Unie a na jeho hlavních prvcích. V posledních měsících komise předložila několik návrhů, které se týkají stability kapitálových trhů a kapitálové unie. Zde odkazuji na zlepšování infrastruktury kapitálových trhů a příslušných předpisů, pokud je o dohled a řešení krizových situací, týká se to také celoevropských penzijních produktů. Rada nadále jedná o těchto otázkách, aby dospěla ke společnému postoji Rady co nejdříve. Předsednictví také přispělo k pokroku u následných kroků, co se týče střednědobého hodnocení akčního plánu pro kapitálový trh. Chci vám připomenout, že spoluzákonodárci musí dospět k dohodě u revize čtvrtého eh, čtvrté stanice proti praní špinavých peněz týká se to také financování terorismu a praní špinavých peněz, jsou stejně důležité otázky pro Radu i Evropský parlament. A výsledky by měly být ambiciozní a také životaschopné z hlediska práva. Několik slov ke spravedlivému zdanění na závěr. Je to společný zájem pro nás, pro všechny. Zisk musí být zdaněn tam, kde vzniká. A současně bychom měli minimalizovat zkreslení trhu a zintenzivnit efektivní výběr daní. Je to skutečně starost nás všech. Na první pohled se zdá, že vše je pochopitelné a jednoduché, ale ve skutečnosti ten cíl je obtížně dosažitelný. Musíme sladit politicky citlivé otázky. Členské státy jsou znepokojeny rovným přístupem, rovnými podmínkami a musí vzít v úvahu mezinárodní trendy a také technologický pokrok. Konkrétně musíme řešit otázku zdanění stále digitalizovanější ekonomiky. Předsednictví je optimistické a domnívá se, za, že úspěch je realistický u některých záležitostí v následujících měsících. Například chceme dosáhnout kompromisu u balíčku DPH na radě ECOFIN v listopadu. To se týká elektronického zveřejnění, obecný mechanismus reverse charge a také balíček elektronického obchodování, pokud je o DPH. Také řešíme schvalování seznamu nespolupracujících třetích zemí. Probíhají jednání o návrhu komise o směrnici rady o zveřejnění mechanismu vyhýbání se dany, daně a společného zdanění právnických osob. A také to, že hovoříme o výzvách, které souvisejí s, se spravedlivým zdaněním v oblasti digitalizované ekonomiky. Odráží to naše vnímání, že kulturní jazyková diverzita je největším přínosem Evropy a je třeba, abychom pokračovali v uvážlivé spolupráci. A symbol předsednictví odráží tuto rovnováhu. Je třeba vyrovnat tradici a inovace. Nikdo by neměl zaostávat. Evropa je super velmocí, pokud jde o kvalitu života a abychom to udrželi a zlepšili, Musíme být otevření v naší ekonomice, obchodování, ale také v našich společnostech. Měli bychom zajistit bezpečnost současně také. Děkuji vám. Thank you, Thomas. Já vám děkuji, Tomasi, za tento výborný úvod. Já maximálně souhlasím, máte výborně připravené plány a máme dobré e, zprávy, protože dnes jsme odsouhlasili první fast track balíčku a připravujeme další, tak abychom mohli zahájit trialog s vámi ohledně tak dlouhy, e, důležitých složek bankovního balíčku. Jen bych chtěl ještě apelovat na vás, že bychom nemohli dokončit ten důležitý trialog za maltského předsednictví FC2 a, a boj proti praní špinavých peněz, takže bych byl rád, kdybyste dokázali pobídnout tento trialog, aby se nám podařilo dobré, kvalitní řešení, abychom dokončili tyto dvě důležitá témata. Samozřejmě ohledně EFSI potřebujeme hlavně více eh, finančních prostředků a u toho boje proti praní špinavých peněz. Tady eh, se doplnily další důležité prvky ve srovnání s předchozími texty. Rozhodně prostě potřebujeme v těchto dvou věcech pokročit. Víme, že to nebude dokončeno hned zítra, ale je důležité prostě zachovat tento pohyb eh, v té práci na nich, aby se to dokončilo. Takže to je takový politický apel z naší strany na vás. A ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že vítáme, jak jste řekl, význam té oblasti zdanění. Samozřejmě máme tu i zpravodaje eh, z oblasti CCC a CTB. To je velice důležitá složka té oblasti spravedlivého zdanění antibeps a kapitálové strategie, takže se opravdu těšíme i tady zase na pozitivní vývoj v této věci na úrovni rady. A v první řadě pohovoří András Štáb. Děkuji, pane předsedo. A já jsem dnes přítomen, protože kolega Balc se nemohl dostavit. Samozřejmě že nás eh, velice těší, že Estonsko nyní zastává předsednictví a v první řadě bych chtěl eh, začít tím ekonomickým dialogem z úvodu vašeho projevu. Vy jste zmínil otázku prohloubení EMU a také, že otázka příslušných pravomocí eh, tady bude důležitá, takže bych chtěl vědět, co konkrétně Evropsk- estonské předsednictví udělá v té oblasti pravomoci eh, na úrovni jednání evropských ministrů financí nebo ve věci Evropského měnového fondu. Jak je na to váš názor? A za druhé, nějaké vaše zamyšlení pro evropské pojištění pro lidi, kteří nemají zaměstnání a to, jak by ta diskuze mohla probíhat na úrovni rady. A dále výměna názoru ohledně konkrétních záležitostí v rámci ekonu. EPP silně podporuje opravdu reálnou daňovou transparentnost, takže my jsme předložili určité návrhy minulý týden a chtěl bych vědět, jak to vidíte vy na radě v rámci toho reportingu pro jednotlivé země. Ano, samozřejmě zapotřebí nezbytná úroveň ochrany, ale také eh, právě ta otázka eh, pro daňové poplatníky v členských státech je důležitá. Děkuji. Já vám děkuji za vaše dotazy. EMU, to je velice důležité. My si samozřejmě přejeme vylepšit její fungování. Plánovali jsme diskuzi na toto téma na neformálním zasedání v Talinu a ten e, příslušný e, dokument, který předložila komise v květnu, je důležitým základem pro diskuzi. Eh, tento dokument je dobrým zhrnutím všech eh, i těch priorit, které my sami jsme si stanovili pro blízkou budoucnost. V první řadě musíme eh, zrealizovat tedy ten rámec pro stávající ekonomickou zprávu, znovu nastolit důvěru v systém a potřebujeme strukturální reformy jak v oblasti rozpočtové, tak hospodářské, co se členských států týče. Dále je důležité eh, rychleji se posouvat směrem k dokončení bankovní unie. Jak eh, co se týče měnových záležitostí a rozpočtu, tak se v první řadě musíme zaměřit na to, co by ministři měli dělat v rámci jejich pravomocí. V první řadě je to institucionální záležitost. Když probereme tyto věci, tak to pak zase povede k tomu, že vyvstanou další otázky. A když hovoříme o rozpočtu, tak bychom neměli zapomenout na to, jaký zájem mají evropské země ochraňovat každý cent, který eh, překračuje tu hodnotu 1% HDP, když se hovoří o evropském rozpočtu. A pokud by to mělo být navýšeno, tak eh, by to znamenalo, že fungování daných států by se hodně změnilo od stávajícího stavu v eurozóně. A pak zdanění. Työjärje. A pak eh, předsednictví samozřejmě bude pokračovat tam, kde maltské předsednictví skončilo, zejména co se týče toho reportingu podle, pro jednotlivé země Zkrátka to, na čem pracovali předchozí předsednictví. I Slovensko se hodně zapojilo a my si přejeme v tomto pokračovat. Návrh komise se netýká jenom navýšení transparentnosti v oblasti zdanění. My to naprosto podporujeme, ale také máme na mysli konkurenceschopnost evropského průmyslu na evropském trhu a to, jak interpretujeme smlouvy. Právní služba rady má velice jasný postoj v této věci a mnohé členské státy jsou znepokojeny. Celkově budeme pokračovat na pracovní eh, skupině na úrovni rady abychom našli řešení pro ty obavy předložené ze strany členských států. Děkuji a doufám, že jste obdržel odpověď na váš konkrétní dotaz. Já vám děkuji, nyní Permaš Bere. Děkuji, pane ministře. Přeji vám hodně odvahy tento druhé pololetí je vždycky obtížnější, protože vzniká velký tlak na výsledky. Já bych chtěla navázat na otázku mého kolegy z EPP. Každý má svoji vizi, ale jsou tady některé společné otázky znepokojení. Vy jste ve svém úvodu hovořil o hospodářské a měnové unii. Já na vás nebudu chtít, abyste všechno vyřešil během vašeho předsednictví, ale Hovořil jste o neformálním zasedání v září, to bude velmi důležité. Samozřejmě vy jste tady na půdě Evropského parlamentu, takže se ptáme, jakou vizi máte o následných vztazích mezi Radou a Evropským parlamentem eh, v této oblasti. To je zásadně důležitá otázka. My teď máme za sebou dlouhé období, které ještě ne, úplně neskončilo eh, programů eh, v některých zemích. Víte, že nejobtížnější záležitost se týkala Řecka. A my jsme tady vytvořili neformální struktury v parlamentu, abychom mohli dohlížet a pozorovat. Ale je tady skutečně jeden problém, eh, na, které, na který jsou naši občané velmi citliví, čím dál více. To znamená, na úrovni rady jsou přijímána rozhodnutí, která potom jsou protlačena na té vnitrostátní úrovni, aniž by došlo k nějaké skutečné diskusi a skládání účtů parlamentu. To je otázka moje, mojí skupiny a týká se to také ECOFINu, protože ECOFIN v podstatě eh, se zabývá těmi specifickými doporučeními podle jednotlivých zemí. Pak mám jednu konkrétní otázku, která se týká daňové záležitosti. Jiní kolegové budou hovořit ještě o jiných záležitostech v tomto smyslu. DPH ohledně e-book, to znamená elektronické obchodování. Tam jsme vlastně zjistili, že dochází jakémusi rukojmí tohoto tématu eh, v podstatě v souvislosti s předchozím předsednictvím. Jakou perspektivu tady máme a zda tato problematika bude moci být dokončena za vašeho předsednictví, protože je to velice očekávaná záležitost hlediska nakladatelství, tak aby vše probíhalo za férové hospodářské soutěže. Děkuji i za tuto otázku. Dovolte mi, abych začal tou poslední otázkou. E-book. Elektronická kniha. My se tomu věnujeme a předložíme to k projednání na úrovni rady, až toto bude dokončeno a vyřešeny nesrovnalosti. A Chtěl bych vás odkázat na dokument komise, který je dobrým základem pro nadcházející další jednání. Ale ano, je to velice složité téma. A těžko se to dosahuje v pokroku a dosahuje nějakých rychlých výsledků. Děkuji. Uh, ano, uh, v první řadě neodpověděl jste na moji první otázku, ale možná na ní odpovíte později. No a k té druhé otázce. Vy jste nešel přímo k věci, tedy že toto téma, které bylo technicky naprosto připraveno, tak prostě se zablokovalo jedním státem. To není technická věc. Spíš uh, je to otázka politické vůle která by tu měla být, aby se to odblokovalo. Ano. Jediné, co vám mohu říci k těm elektronickým publikacím, je to, že předchozí rada to projednávala Nicméně jednomyslnost, té je tady zapotřebí, no a bohužel tu dnes nepanuje jednomyslnost na úrovni rady. Jak jsem předeslal, pracujeme na tom a doufám, že se nám podaří dosáhnout uspokojivého závěru pro všechny. Na úvodu jsem řekl, že doufáme, že v průběhu našeho předsednictví toto téma bude ukončeno. Myslím, že jsem ale také odpověděl i na vaši první otázku. Děkuji. Thank you. Um, Ash- Já vám děkuji, Ashley Fox. A dobré odpoledne, pane ministře, a děkuji vám, že jste se k nám dnes dostavil. Chtěl bych poblahopřát vaší zemi k pokrokům, k kterých dosáhla v oblasti digitální inovace a to, jak jste rozvinali GovTech, což je oblast, ze které se můžeme poučit všichni a konkrétně tato instituce. A pak konkrétně k virtuálním měnám a k technologii a, od oblast Gibraltaru. Tam zavedli v nedávné době veřejné konzultace o regulačním e, rámci o distributivních technologiích. To by mělo usnadnit, e, urychlit, e, zabezpečit prostředí pro podniky, které používají DLT. Je to takový nový inovativní model, umožní všem firmám, eh, které eh, vlastně působí na Gibraltaru, používat něco nového a myslím si, že vaše země na to může nahlížet eh, pozitivně. Můžete mi říct, jak na to nahlížíte, na tento postup Gibraltaru? a zda si myslíte, že také půjdete cestou podpory takového druhu inovativní legislativy tänan küsimuse eest. mina olen siin praegu kui ecofin já jsem se sem dnes dostavil z pozice předsedy Ekofinu. My jsme toto téma neprojednávali na úrovni rady, A myslím si, že fintech je důležitý, aby byl zaintegrován do všeobecného finančního nařízení. Komise v rámci eh, kapitálové unie slibila, že předloží návrh do konce roku a doufám, že bude čas toto projednat více dopodrobna. Já vám děkuji. Cora van Děkuji, pane předsedo. Já děkuji, pane ministře, že jste se sem k nám dostavil do výboru Ekon. Já jsem eh, z Nizozemska a já eh, chci říci, že eh, mám známého, který obdivuje vaši zemi a rozvinul takový marketový trh, takovou kampaně nazvanou Astonishing a vždycky jsou tam ty výrazy, které v angličtině končí na est, smartest a podobně. My víme, že vy jste Estonsko, a, takže nebudu opakovat, co řekla Pervan, že když jste z Estonska, tak vyřešíte otázku e-booku a podobně, ale také eh, kolegové vám gratulovali k té schopnosti, že můžete digitalizovat téměř všechno. Já se chci tedy ještě dotázat na fintech. My jsme eh, schválili velice ambiciozní zprávu ve věci fintechu. Komise nyní dokončuje konzultace ohledně fintechu a připravuji akční plán takže, aby se usnadnila ta potřeba urychlit a zajistit nezbytné pokroky, tak bych chtěla podobně, jako řekl kolega Ashley Fox, se více zaměřit na všechny ty věci, ve věci fintechu, nejen ty uh, zak, uh, otázky uh, různých druhů finančních prostředků. Um, myslím, že by bylo dobré kdyby se upravil celý ten balíček, naše zpráva a akční plán FinTech komise na formální radě ECOFINu, tak abychom tedy, pokud komise předloží ten akční plán již na podzim, tak bychom se opravdu mohli pohnout ku předu a dokončit eh, ten časový harmonogram a postupovat rychleji v nadcházejícím půl roku. Suur tänu küsimuse eest. Děkuji. To se dobře poslouchá, že máme přátele, kteří mají rádi Estonsko. A kampaň Est byla velmi populární. Mí, mé vlastní děti se na tom podíleli, včetně jejich přátel, a snažili se vše skombinovat s před, předložkou Est. A skutečně to vyvalo v Estonsku velký ohlas. Fintech a nařízení. Skutečně jsme eh, přemýšleli o projednání této otázky na neformální radě ministrů v září. A já doufám, že vzejdou konkrétní vize a dobré nápady, jak v tomto směru pokročit a urychlit tento postup. Thank you. Děkuji. Dimitris Papadimulis Pane předsedo, a já vás vítám v Evropském parlamentu a přijímám mnoho úspěchů a také já bych chtěl gratulovat Estonsku za ty velké kroky, které podniklo ve věci digitalizace jak veřejné zprávy, tak i jiných oblastí. Před týdnem jsme se dozvěděli, jaké jsou tedy záměry Eh, estonského předsednictví a já jsem se ptal, co si předsednictví eh, představuje pro oblast posílení sociálního pilíře. Eh, tvoří to součást vašich priorit, ale já bych chtěl vědět, jak by ten sociální pilíř se mohl zhmotnit, aby to nebyl jenom nějaký nadpis bez obsahu. Za druhé, Otázka eh, rizikových eh, půjček. 31. května 2007 byla zpráva rady, která odhaduje tyto půjčky v hodnotě 3 miliard eur, takže ehm, co hodláte udělat, aby ty nesplácené úvěry nebyly tak závažným problémem v zemích, jako je Řecko nebo Itálie. Pak otázka fiskální harmonizace, ta je zásadní, aby se eh, reagovalo na daňové úniky. Mnoho nadnárodních podniků platí velké eh, daně ve srovnání, tedy proporčně s eh, malými středními podniky Slyšel jsem také, že očekáváte dokončení bankovní unie. Počítá se tedy i s dokončením třetího pilíře otázky záruky vkladu. Návrh komise ale nepokračuje vpřed, protože určité státy na úrovni rady v praxi eh, to bojkotují. Takže co hodlá eh, udělat vaše předsednictví, aby se pokročilo i v této fázi a ve věci třetího pilíře? Děkuji i za tuto otázku. Víceméně jste hovořil vlastně ve své otázce o všech možných tématech ale já bych začal od počátku. Sociální pilíř. Eh, musím přiznat, že v současnosti nemám informace o tom, jak daleko jsme se dostali. A věřím, že pan premiér Ratas vám na plénu dal dobrou odpověď. A nyní nesplácené úvěry. od eh, roku 2014 eh, podíl nesplácených úvěrů klesal eh, trvale a ministři financí to uvedli i dnes. A my si přejeme mm, různorodý přístup v jednotlivých oblastech. Chceme zvýšit dohled Evropská centrální banka sehrává ústřední roli v tomto směru a potřebujeme i akční plán pro podnikatele, který by pokrýval celou Evropskou unii. A za třetí budeme pokračovat v oblasti insolvence, abychom řešili strukturální otázky a konečně banky samotné musí pokračovat v reformách svého modelu podnikání. Jsme připraveni měnit legislativu, abychom eh, se například soustředili na opatření, která mají snížit riziko. Pojištění, systém pojištění vkladů zde vás mohu přesvědčit, že to bereme velmi vážně a budeme se i nadále zabývat eh, návrhy v radě. Ale stanovili jsme si určité priority již dopředu a rozhodli jsme se, že budeme že se soustředíme na snížení rizika a tento balíček je prioritou předsednictví. A chceme dospět eh, k dohodě s parlamentem u návrhu o naléhavém snížení rizika. A i v dalších otázkách chceme docílit spolupráce na úrovni rady. To je minimum, abychom mohli pokračovat se systémem pojištění vkladů. A mohu jen zdůraznit, že budeme pokračovat v práci na bankovní unii, na jejím dokončení a také budeme pokračovat se systémem pojištění vkladů. A samozřejmě budeme hovořit o různých alternativách, pokud jde o systém pojištění vkladů. Thank you. We look forward. Ano, opravdu se na to těšíme. Dan Gigold. Sen Gigold. Vítejte. Eh, za zelené vás chceme také přivítat a zopakuji, skutečně soucítíme eh, s vaší zemí a mám velmi romantické vzpomínky na jedny konkrétní prázdniny. A, a vás to skutečně zajímá. Tak si to řekneme až později u piva ale vážněji. Chci nejdříve říci, že je velkou prioritou dokončit eh, směrnici o proti praní špinavých peněz. To je prioritou potom všem, k čemu došlo. Eh, abychom toho docílili, existuje seznam otázek, které nebyly řešeny řádně v radě. A náš parlament odvedl mnoho práce na vyšetřování Panama Papers. A my bychom uvítali trošku hlubší úvahu, například pokud jde o rejstříky majetku a nemovitostí a vy jste přeborníky v té oblasti transparentnosti, pokud jde o vlastnictví eh, půdy a co se týče seznamu konečných vlastníků společnosti a proto věříme v podporu estonského předsednictví, abychom měli vysoké standardy, pokud je o transparentnost. Pokračovat eh, v práci Estonsko by také mohlo být eh, bojovníkem proti daňovým únikům. A tady následují liberály a jejich e, příklady. Já bych rád viděl z vašeho daňového systému. Máte velmi zvláštní daňový systém, protože u příjmu právnických osob e, máte nulovou sazbu u některých e, příjmů a jak využívají to cizinci, kteří jsou povinni k dani, aby odložili své daňové povinnosti. Mám tu ještě dva další body. Máme návrh o prostřednicích, parlament to přivítal a měl, slyšel jsem velkou podporu eh, návrhu komise, ale bohužel dnes eh, diskuse v Ekofinu byla zrušena Můžete se zavázat, že tato otázka bude prioritou během vašeho předsednictví? Protože to je velmi důležitá otázka, abychom dosáhli pokroku. A konečně je často řečeno, že Estonsko bude vždy souhlasit s Německem, pokud jde o finančně klinické otázky. Tak tu mám takovou legrační otázku nakonec. Můžete nám uvést dva ne, jeden nebo dva příklady, kde hluboce nesouhlasíte s panem Schäuble. Já s tím nesouhlasím často, takže pro nás by bylo příjemné, kdybyste nám taky řekl, kdy vy nesouhlasíte s panem Schäuble. Děkuji, pane Gigolde. Je zajímavé, že otázka Německa se objevila já jsem se učil německy ve škole a jsem velmi rád, že mohu mluvit s panem Schäublem a s rakouským kolegou německy, ale jsem potěšen tím, že i více lidí zažili pěkné věci v Estonsku a asi si dokážu představit, proč. Ale pokud jde o směrnici proti praní špinavých peněz, i to je důležitým tématem pro Estonce. Věříme, že se nám podaří dokončit trilogy co nejdříve a zítra máme další možnost podniknout konkrétní kroky. Malta jako předcházející předsednictví odvedla velmi dobrou práci u těchto trialogů. A s velkou lítostí jsme zaznamenali, že tento významný balíček pro změnu, což skutečně se týká toho návrhu proti praní špinavých peněz, se stal předmětem zablokování a jedno téma zde převažuje a to je zveřejňování informací. Nepřejeme si nespravedlivá řešení. A rada se domnívá, že musíme zajistit, aby legislativa byla bezvadná a jsme za to odpovědní a musíme však na tom ještě pracovat. Členské státy dnes nenalezly kompromis, bohužel. Ale jak už jsem řekl, to není ústřední část balíčku. Zásadní je dospět k dohodě o pozňovacích návrzích týkajících se vlastního boje s praním špinavých peněz. A trialog bude zítra pokračovat. Začneme toto téma projednávat okamžitě. A uvidíme, zda potom uvidíme, jaké bude konečné řešení, pokud jde o konečné vlastnictví a zveřejňování informací. Rada udělala velký krok v ústrety parlamentu v tomto směru. A nyní estonský systém zdanění Chtěl bych vás uklidnit. Daň z příjmu není nulová, je 20%, tedy u právnických osob, když jsou peníze odčerpány ze společnosti. Náš daňový základ je velmi široký a nemáme oborové nebo regionální odpočty a A jedna zvláštnost je, že zdeňujeme zisk při jeho rozdělení. Děkuji. A co prostředníci? Měl jste mnoho času, říká pan předseda. Můžeme rychle odpovědět na prostředníky, pokud si přejete odpovědět. see on tegelikult äh, võrdlemisi uus ettepanek komisjonilt, mida Tento návrh je ze strany komise poměrně nový. Komise předložila návrh teprve dnes ministrům a my ho zařadíme do pracovního programu. Děkuji. Barbara Kapl. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za to, že jste k nám dorazil, abyste hovořil o vašich prioritách. Já jsem velice ráda, že s vámi mohu také hovořit německy. Řekl jste, že jste se učil Němčině. Nemohu tady přispět tak emočně ohledně estonské jako ostatní, ale příští týden navštívím Estonsko, takže to bude taky určitý malý příspěvek. Já mám tři body, o kterých bych se chtěla zmínit. Jednak rozpočtová politika, zvláště eh, CSR, vy jste o tom hovořil, všichni víme, že to je velmi důležitá záležitost, která se příliš pomale uplatňuje na úrovni členských států. Co je možné udělat, jaké smysluplné podněty, tak aby se pozbuzovaly ty státy, aby lépe prosazovaly CSR. Dále jste řekl, že se budete snažit urychlit reformy a učinit tyto podněty. Můžete nám říct, jaké pobídky tady chcete vytvořit, aby ty země právě se výrazněji prosazovaly CSR? Druhá otázka, to je jaksi spravedlivé zdaňování. Vy jste hovořil o digitální ekonomice, to je záležitost, kterou se dlouho již zabýváme v souvislosti s fiskalitou, protože konstatujeme určité deficity a očekáváme právě od vašeho předsednictví, které je charakterizováno zvláště těmito digitálními dovednostmi, že přijmete důležitá opatření ohledně digitalizace, zvláště také z hlediska DPH a e, těch takzvaných distribuovaných účetních knih. Takže jde o to, abychom dospěli v této oblasti k výsledku. A co se týče e-commerce a platform, tady se můžeme podívat například na Velkou Británii, kde je dobrá praxe kde se platí právě e, tyto daňové sazby a také se uplatňuje reverse charge. Myslím si, že to je také další cesta, kterou bychom se měli dát. A třetí bod, boj proti vyhýbání se daňové povinnosti. To je velmi důležité téma z hlediska rozpočtu EU. Moje otázka. My máme podmínky OECD, také ohledně takzvaných PEP, e Eh, chtěla bych se zeptat, orientujeme se podle tedy těchto podmínek OECD, anebo máme jít dále jako parlament? Jak se na to díváte vy jako předseda ECOFINu? Jaké stanovisko zajímáte k těmto tématům? Děkuji vám za otázky. Co se týče digitální ekonomiky, myslíme si, že je zapotřebí obnovit tu definici stále um, místo vykonávané činnosti. Měli bychom tedy uh, mít uh, možnost nadefinovat i virtuální místo provádění aktivity a připravit na to napojené daňové povinnosti. Evropa by měla být lídrem v tomto globálním vývoji a my jsme připraveni učinit ten první krok tímto směrem. A nyní, co se týče oblasti e-commerce, elektronického obchodu, v průběhu maltského předsednictví jsme dosáhli rozsáhlé zhody, protože ten eh, návrh hraje významnou roli v rámci strategie digitálního jednotného trhu a je to tedy i strategicky důležité pro Estonsko. My si přejeme dosáhnout dohody v průběhu zasedání ECOFINu v listopadu a byli bychom velice vděční, kdyby i parlament se s námi setkal tak nějak na půli cesty. Víme, že jsou tu technické potíže v této věci. Organizace, dovozové organizace, platformy online, ale jsme ochotni tedy hledat řešení. Máme určité plány. Chtěli bychom zavést eh, několik nových věcí a i nadále tedy budeme pokračovat tam, kde eh, Malta přestala ve věci zdanění eh, podniků a přejeme si dokončit první kolo toho procházení jednotlivých článků návrhu a mít první doporučení pro zdanění elektronického obchodu. Konsolidace bude možná v rámci toho, že se najdou řešení ve věci CCTB. Děkuji. Thank you. Děkuji. Anna Sander. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, monsieur... Předsedo, vážený pane ministře, já jsem také velice ráda, že máme tuto výměnu dnes. Já bych vám chtěla položit jednu otázku. Pane ministře, ráda nedávno přijala stanovisko ohledně návrhu hierarchie věřitelů v rámci směrnice, která se týká ozdravných postupů a řešení krizí bank. A přijala v urychleném řízení ISFR 9, to znamená zpracování vlastního nebo zúčtování z vlastního kapitálu a také otázku e, rizika v rámci SRD 10. Mohl by nám pan minister říci, jakým způsobem chce postoupit z hlediska těch zbývajících částí, to znamená CRD, BRRB a SRNP. Já se omlouvám, říká řečník, za všechny tyto zkratky. Děkuji. Děkuji, paní Sander. My, jakožto předsednictví, si přejeme pokračovat ve snižování rizik pro bankovní oblast, a to tedy prostřednictvím tohoto balíčku. Přejeme si zapracovat nová nebo zreformovaná opatření, která zajistí finanční stabilitu a cíle finanční stability. Tato opatření jsou důležitá jak pro Evropskou unii, tak pro úroveň členských států. Nalézt rovnováhu eh, v rámci supervize a řešení krizí, to je určitě eh, důležitá záležitost. A snažíme se v maximálně možné míře plnit záměry tedy ekonomického rozvoje. A když implementujeme mezinárodní dohody, tak musíme brát v potaz charakteristiky jednotlivých evropských trhů. Thank you, Paul Tang. Děkuji, Paul Tang. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je velice dobré, že estonské předsednictví bude věnovat pozornost digitální ekonomice a to, co se týká oblasti zdanění. To si myslím, že si zaslouží nejen tedy od ohodnocení, ale také nějaké akce. Mám uh, několik otázek. Mohl byste pohovořit více o tom, co chcete konkrétně dělat v rámci zdanění digitální ekonomiky? Zda máte konkrétní nápady v této oblasti? Uh, konkrétně protože potřebujeme celoevropský přístup, ne 27 přístupů. Například Google je nyní zapojen v Itálii, Spojeném království, Francii, asi Španělsku, takže tady je více než dost důvodů pro ten společný přístup. Myslíte si, že je to schůdné, zejména co se týče toho systému podnikového zdanění? A za druhé, to eh, nastolení eh, digitální ekonomiky, zdanění digitální ekonomiky v rámci CCT. Já a pan Lamasur jsme navrhli definovat digitální proces, aby digitální platformy již nemohly unikat eh, zdanění podniků, takže to je jeden možný přístup, ale nechtěli bychom, aby, se to, aby tu byly odlišné tedy cesty tedy že to bude ta směřování CCTB a digitální ekonomika, že se to někde, nějak nerozdělí? Aitäh küsimuse eest. Děkuji vám. Já už jsem se dotkl tohoto tématu v té odpovědi na eh, jednu z předešlých otázek. Digitální ekonomika a její zdanění je výsostně důležité. A jak jsem předeslal, v dnešním světě Eh, se nejedná jenom o fyzické eh, místo vykonávání činnosti. Musíme být schopni nadefinovat i virtuální eh, místo působení a na to pak příslušně navázat s tou povinností zdanění. Je to zásadní a já si jsem jistý, že se určitě budeme pohybovat vpřed. A také jsem zmínil CCCTB. Takže si myslím, že tato konsolidace bude možná pouze, pokud dosáhneme dohody. I, I understand that you uh, cannot or do not want a to, že nemůžete nebo nechcete být konkrétnější, co navrhujete v této věci. Já se ještě vrátím znovu k té druhé otázce, protože to je poměrně jednoduché. Myslíte si, že eh, spojení zdanění digitální ekonomiky v rámci toho tématu CCCTB, nebo myslíte, že to půjde odděleně jinou cestou? protože jinak tu pak budeme mít dva možné přístupy a to možná bude příliš mnoho pro jejich prosazení. To není asi ani tak technická otázka, jako spíše politická. Aitäh. Eh. Děkuji. Možná bych eh, tu měl říct jasněji, že eh, jedním problémem tady je, že členské státy nejsou připraveny vzdát se jejich pravomoci ani v oblasti zdanění um, konkrétního nebo obecně. Nejsou prostě ochotny tak učinit. Návrh, který tu máme dnes, tak eh, tady se zdá, že některé členské státy eh, si myslí, že možná je, jim to odebere příliš ve srovnání s jinými státy. Ale je to zahrnuto v té složce CCCTB. Pracujeme na tom a jak jsem řekl, my se vynasnažíme. Thank you, uh, Luigi Morgan. Luigi Morgan. Děkuji, pane předsedo, a vítám vás, pane ministře. A když jsem si pročítal um, přehled vašeho předsednictví a vy jste nám to dnes potvrdil, tak tu vyplynulo, že je důležité pokročit v té věci bankovní unie a také kapitálových trhů. Také v rámci vašeho předsednictvu se budou definovat lhouty pro nadcházející evropský semestr. A co se týče budoucího financování Unie a na to napojených otázek, tvrdíte, že eh, budete věnovat pozornost modernizaci DPH a pak otázka e, konsolidace e, podnikové daně a e, zdanění digitální ekonomiky. Vzhledem k tomu, že ohledně těchto témat existují rozsáhlé rozdíly názorové mezi členskými státy. Není to tedy již na počátku jasné. Ještě bych chtěl říct, si není to tady žádný uh, žádná zmínka o vlastních zdroji pro posílení e, rozpočtu EU. Tři otázky z mé strany. Můžete nám říct, jak hodláte překonat ty rozdíly v oblasti zdanění? Zda hodláte zahájit debatu o vlastních zdrojích Evropské unie? a zda v rámci uzavření té vize měnové unie, vy jste hovořil o zárukách vkladu, ale je to pravdová vůle začít s debatou o posílení té schopnosti, rozpočtové schopnosti eurozóny? Děkuji za, tuto, za tyto otázky. Ano. Estonské předsednictví bude trvat eh, půl roku. My jsme si stanovili ambiciozní cíle a chceme dosáhnout eh, co možná nejvíce během našeho předsednictví, ale určitě se nepodaří úplně všechno a to určitě chápete. co se týče modernizace DPH, je mi líto, ale ten návrh jsem neviděl a tak to nemohu komentovat. Nemohu říci, zda jsou dobré či špatné. A jaké by mělo být správné řešení a jak postupovat. Já myslím, že je to širší otázka. Potřebujeme fiskální, zda potřebujeme fiskální kompetence na úrovni EU nebo ne. Na jedné straně ne. Kdybychom všichni dodržovali pravidla, která jsme si stanovili, tak bychom to nepotřebovali. Další politiky EU zde také hrají roli. A možná je tady omezenější tato role, ale celkově vzato bychom měli o této otázce jednat ale ta řešení musí být dobře promyšlená. Děkuji. Děkuji. Pokud jde o vlastní zdroje, já bych eh, uvítal alespoň určitý náznak. A také pokud jde o rozpočet eh, eurozóny, co si o to myslíte? Tam by mě skutečně váš názor zajímal. Děkuji. I za tuto otázku. rámec pro eurozónu byl dohodnut. A myslím, že by tato otázka měla být projednávána někde jinde a někdo jiný by na ní měl odpovídat. Thank you. Um... Děkuji. A právě na toto téma budeme pokračovat eh, v dialogu. Parlament eh, schválil zprávu Triple, která volá po eh, fiskální kapacitě eurozóny. Souhlasím s vámi, že je to velmi složitá otázka. A ne, nežádáme po estonském předsednictví, aby dokončilo Evrops- ekonomickou měnovou unii, ale vážíme si kroku kupředu v tomto jednání a věříme, že neformální ECOFIN bude možností také se zabývat eh, dokumentem komise, který se toho týká. To, se, to platí i pro rozpočet. I rozpočet EU je velmi složitým tématem, ale ta, ty věci jsou svým způsobem provázané. Avšak děkujeme vám mnohokrát za plodnou výměnu názorů. Měli jsme možnost eh, se zabývat eh, řadou důležitých témat a některá z nich budou projednávána mezi námi zítra, nikoli osobně, ale mezi našimi institucemi během trialogu. Takže věříme, že tato dobrá výměna názoru bude impulzem pro trialogy, které proběhnou zítra a naše spolupráce se bude konstruktivně a pozitivně rozvíjet v následujících měsících, abychom Evropě poskytli konkrétní výsledky pro více inovací, více růstu, více pracovních míst. Děkujeme vám mnohokrát. Meeting is closed. A končím naše jednání.